týce se bude hlasovat zítra v 18 hodin. Další bod na pořadu jednání je zpráva kolegyně Foster o provádění právních předpisů o jednotném evropském nebi. A paní zpravodajce nyní uděluji teď slovo. Paní kolegyně Foster, máte slovo na 4 minuty. Thank you, President. There can be... Děkuji, pane předsedo. 2012 je klíčovým rokem pro implementaci eh, eh, jednotného evropského nebe. Po zveřejnění zprávy Evropské komise o harmonogramu jsem se začala zabývat celou řadou věcí na základě zprávy z vlastní iniciativu a to podpořili kolegové eh, z mého výboru. Realizace jednotného evropského nebe je vystavena mnoha minulým omezením a i v budoucnosti je vidíme. Evropský provoz letecký neustále narůstá, ale kapacita je omezená. Ve většině členských států je třeba eh, lépe koordinovat, aby nedošlo k bezpečnostním eh, hm, eh, rizikům a to na základě nových technologií. Přínosy eh, plné implementace eh, jednotného evropského nebe jsou skutečně velké. Eh, program CESAR ukazuje, že to vytvoří 300, více než 300 tisíc nových pracovních míst, sníží o 50 milionů ten tun CO2 a sníží také náklady pro spotřebitele, takže budou naše aerolinky konkurenceschopné a udržíme si podíl na trhu. To je, jsou všechno věci správného podnikání a jenom z tohoto důvodu bychom měli dosáhnout co největší efektivity na jednotném nebi, protože to prospěje jak životnímu prostředí, tak vzniku nových pracovních míst, zejména v době, kdy eh, jsme v hospodářství hospodářském útlumu. A tyto přínosy by byly patrny v celé Evropské unii a v celém dodavatelském řetězci od výrobců přes eh, dopravce k turistice a malým a středním eh, podnikům. Eh, podniky, které jsou vytvářené, eh, eh, místa pracovní jsou kvalifikovaná a dobře placená a řídící letového provozu se budou mobilnější a budou moci svoji dovednost uplatnit kdekoliv, čímž, což posílí celý tento sektor tak, aby byl vhodný pro 21. století. Jde o to, aby evropský letecký prostor nebyl fragmentovaný fragmentován a ta, to odstranění fragmentace je velmi pomalé a nepřijatelné. Je potřeba, aby si členské státy toto jasně uvědomily, protože to jsou členské státy, které podpořily tento projekt před deseti lety, kdy jsme přijímali tuto legislativu a navíc jsou to země, tedy ty další země, které přistoupily v posledních několika letech. My jsme v Evropě na čele, co se týče nových technologií a jde o to, aby naše společnosti z těchto nových technologií technologií měli prospěch. Musíme úzce spolupracovat se sousedními zeměmi a také s vojenským odvětvím, aby, bylo, aby ty systémy byly skutečně interoperabilní celosvětově. Fin, finanční investice do výzkumu a vývoje byly velké v této oblasti a je třeba eh, přijmout taková opatření, abychom z těchto investic mohli mít řádný prospěch. Pane předsedo, chtěla bych uzavřít tím, že již mne nebaví poslouchat eh, eh, výmluvy, proč se něco nedá udělat, protože jsme vlastně připraveni tato řešení najít. Jsou, jsme tady v sousedi, v soutěži s konkurenčními trhy Asie, Blízkého východu a Ameriky a buď si to uvědomíme a vyřešíme to, a nebo budeme trpět důsledky. Členské státy to již nesmí protahovat a musí pokročit tlačit ku předu. Eh, chceme, aby na ty členské státy, které neplní podmínky, byly um, uvaleny sankce. Pan komisař Kalas, chci, aby, který tu dnes není, chci, aby věděl, že má moji plnou podporu v tom, aby postupoval velmi rázně. Děkuji, pane předsedo. Kolegin. Děkuji eh, kolegyně Foster. A nyní procedura pro nezapsané řečníky a dávám slovo kolegyni Basesku. Děkuji, pane předsedající. Jednotné evropské nebe se musí realizovat. Je třeba, abychom ho mohli využívat i za zajištění maximální bezpečnosti. To by mělo velký přínos pro hospodářský růst, pro zaměstnanost, ale i pro ochranu životního prostředí. Navíc bychom měli i udržitelnější systém letectví. Myslím, že je třeba podpořit pokrok, pokrok, kterého se již dosáhlo a je třeba na to navázat. Potřebujeme kvalitní letecké služby, především v současné situaci, kdy se letecká doprava těší dalšímu rozmachu. Potřebujeme také homogenní přístup ve všech členských zemích a spolupráci a koordinace. Ty jsou tady klíčem. Děkuji kolegyně Basesku a nyní má slovo kolegyně Danalis. Děkuji vám, pane předsedající. V dubnu 2010 když více než 100 tisíc cestujících eh, trpělo důsledky eh, výbuchu islámské sopky, se eh, evropští politici eh, rozhodli, že opravdu je třeba rychle realizovat jednotné evropské nebe. Evropa potřebuje flexibilitu, potřebuje takové jednotné evropské nebe. O dva roky později jsme ale v politické slepé uličce. Realizace jednotného evropského nebe vypadá spíše jako utopie čekáme eh, na zavedení eh, funkčních bloků vzdušného prostoru. A teď potřebujeme, aby ta politická vůle skutečně eh, překonala takovou setrvačnost a zájmy těch, kterým, kterým vyhovuje nečinnost. Je třeba překonat egoismus členských států. Nesmíme mít strach ze symbolů. Jednotné evropské nebe je projektem, Eh, s velice jasnými výhodami a je to také symbol evropské integrace. Děkuji. Děkuji kolego Danelisi a nyní kolega Ferreira. Děkuji, pane předsedající. Projekt jednotného evropského nebe je eh, od samého počátku neoddělitelný od snahy liberalizovat evropskou dopravu. Tady nejde eh, o veřejný zájem, tady jde o to, že by letecký prostor měl být otevřen zájmům velkých leteckých společností a monopolů v tomto odvětví. Již eh, celé roky se hovoří o zřízení jednotného evropského nebe, ale nejsou k tomu žádné podpůrné argumenty, třeba v oblasti zaměstnanosti, životního prostředí, bezpečnosti. tyto otázky mohou být zohledňovány v rámci veřejného sektoru a ne prostřednictvím liberalizace za každou cenu. Některé etapy už byly dokončeny, další možná budou. Hovoří se o lepším využívání leteckého prostoru, ale já si myslím, že je třeba zachovat suverenitu každého státu ve svém vzdušném prostoru. Je to důležité i z hlediska konkrétních zájmů obraných eh, i jiných jednotlivých států. Vielen Dank, Herr Kollege Ferreira. Děkuji a nyní kolega Banky. Děkuji, eh, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Já eh, souhlasím s paní Foster. Eh, ve své zprávě hovoří o tom, že příliš pomalu zejména komise i jako Evropská unie eh, jednáme při zavádění tohoto nového předpisu. Trvá to příliš dlouho a my potřebujeme více inovací. Eh, ty by vytvářely nová pracovní místa, také eh, nové příjmy a proto to musíme řešit. Tato restrukturalizace, tento nový program, tady hovoříme o 419 miliardách pro tedy HDP pro EU. Mohlo bychom také vytvořit spoustu nových pracovních míst a 50 eh, milionů tun eh, CO2. Na to bychom neměli zapomínat. A potom eh, je tady ještě jedna věc. Pokud chceme to udělat úsporně, tak eh, bychom neměli jenom eh, mm, dobře financovat naše pracovní síly nebo kvalifikovat je a eh, přistupovat tomu z téhle strany. Ale pamatujme, že lidé v tomto sektoru vydělávají asi polovinu, než by vydělávali jinde, takže by byla škoda tam ty ceny stlačovat dále. Děkuji. A nyní paní Tykau. Abychom mohli realizovat jednotné evropské nebe, potřebujeme opatření, která umožní naplnění cílů EU v oblasti letecké bezpečnosti. Je třeba zajistit Eh, ty nejnáročnější normy bezpečnosti v letecké dopravě. Já podporuji programy jako Galileo a GNSS, které přispějí k vytvoření jednotného evropského nebo jsem také pro závazný harmonogram podle komise eh, zavedení eh, pro, programu nebo podniku Cezar bude znamenat omezení letů o 10 10% omezení o 5% zrušených letů. A já myslím, že je třeba plně přihlížet i ke všem letištím. Všechny je třeba zapojit, včetně regionálních letišť, které také mohou přispět k uvolnění celé sítě. Děkuji. Děkuji kolegyně Tykou a, a Rozpravu uzavře kolega Mikolášik. Děkuji, pane předsedo. Evropský vzdušný prostor patří se 750 miliony cestujících eh, mezi nejvytíženější na světě a tento počet se má do roku 2030 zdvojnásobit. Odhaduje se, že v případě eh, úplného a včasného zavedení technologií výzkum a managementu eh, letového provozu na jednotném evropském nebi, ve zkratce SESAR, v letech 2013 až 2013 eh, v zemích dva, Evropské 27 to může eh, ovlivnit HDP EU až o 419 miliard eur. Přímo ale nepřímo, a nepřímo se vytvoří 328 tisíc nových pracovních míst a čisté úspory emisí CO2 dosáhnou 50 milionů tun. To jsou všechno parametry, eh, kvůli kterým eh, stojí eh, za to se o evropské jednotné nebe být. Děkuji. Děkuji kolegovi Mikulášikovi. A tím jsme uzavřeli postup pro nezařazené řečníky. A teď má slovo komisař Píbalks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 Zpráva o zavedení jednotného evropského DEME při, eh, se vlastně objevuje v době, kdy máme před sebou celou řadu lhůt. 2012 je klíčovým rokem pro jednotné evropské DEMO, kdy vlastně by mělo vzniknout devět funkčních eh, eh, bloků, které by měly do tohoto roku být interoperabilní. Děkuji. <coughs> Děkuji také paní zpravodajce. Zavedení jednotného evropského eh, nebe je tématem diskuse eh, zde v tomto eh, parlamentu, ale také bylo tématem konference v Limasolu. Výstupy těchto debat jsou jasné, že postup je pomalý a ty předpokládané eh, výhody a prospěch, předpokládaný prospěch se teprve budou realizovat. Chybí nám stále integrovaný přístup, máme, eh, převládá stále fragmentace a tyto nedostatky eh, vedou vlastně k nárůstu nákladů o 5 miliard euro na řízení letového provozu První problém je problém eh, načasování harmonogramu. Je třeba jednat rychle a skutečně přistoupit k implementaci. Zdá se, že důvodem proto je i nedostatek politické vůle ze strany jednotlivých členských států. Komise nedávno oslovila ministry dopravy a připomínala jim povinnost tuto povinnost a vyzvala je, aby přistoupili k rychlému řešení. Komise bude nadále usilovat a uh, usilovat o včasné a plné uh, zavedení. A pokud to bude nutné, přistoupí k právním krokům proti uh, členským státům, které nebudou plnit. To za prvé. Za druhé, Celá řada pozitivních kroků byla již učiněna, nicméně je třeba přistoupit k skutečné realizaci, která přinese výsledek. výsledky. Je potřeba posílit eh, směrem k konkrétním přínosům v oblasti provozu, které budou konkrétním, eh, eh, konkrétním výsledkem zavedení těchto devíti eh, bloků. Komise zvažuje zavedení opatření na urychlení realizace tak abychom skutečně mohli pocítit eh, pozitivní dopady tohoto programu. A komise souhlasí s tím, že v roce 2013 přinese zprávu o pokroku eh, v oblasti jednotného evropského nebe a bude také obsahem této zprávy způsob implementace a realizace eh, Přitom stávající legislativa a její zásady platí, není potřeba se vracet k základům a měnit je, eh, abychom získali rychlost a abychom měli skutečné výsledky. Je třeba možná něco zjednodušit nebo vyjasnit. Mohu informovat, že již pracujeme na novém návrhu, jehož cílem je urychlit eh, realizaci jednotného evropského nebe, která by byla doplněna iniciativami, které ještě nejsou hotovy a posílením stávající legislativy. E, tento návrh chceme předložit na jaře 2013. Děkuji. Děkuji komisaři Pýbalksovi. Tímto e, ukončuji rozpravu a e, zítra v 18 hodin se bude hlasovat e, i o této e, problematice. Dámy a pánové, nyní máme na e, pořadu